Colleagues, please take your seat. A kolegové, prosím, posaďte se. Ještě jednou dobré ráno všem. Vítejte na druhém dni zasedání výboru SEDE. Zahájíme blok témat souvisejících s Brexitem a s post brexitovou politikou týkající se evropské bezpečnosti a obrany. Takže vítejte. Ráda bych vám připomněla, že dnes máme velice ošemetný harmonogram dnes dopoledne, protože po dvou bodech pořadu jednání ohledně Brexitu budeme muset přeběhnout snad všichni do eh, budovy ASP, do místnosti 3E2 A tam proběhne strategický dialog s vysokou představitelkou, místo předsedkyní komise Frederikou Mogherini společně s výbory AFET a DROA, což bude zasedání neveřejné a půjde tam o vnější finanční nástroje. Takže tam budete všichni vítáni a poté se vrátíme zase sem do této místnosti a budeme pokračovat v dalších bodech pořadu jednání eh, pod výboru SEDE. Takže bude to takové trošičku eh, inovované, ale doufám, že se k nám všichni připojíte. A tím se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání pro dnešní ráno, tedy prezentace studie zadané politickým oddělením na žádost koordinátorů podvýboru SEDE a rozšířeného předsednictva SEDE na téma SPOP po Brexitu cesta vpřed. A mně je velkým potěšením přivítat autora studie, který představí, pan Federico Santo Pinto z GRIP. To je instituce, která zde byla zastoupena už včera na našem zasedání a teď eh, dostanete slovo. Thank you. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit francouzsky, když to nebude vadit. Dámy a pánové, Chci vám všem poděkovat eh, především za to, že jsem mohl před vás přestoupit s výsledky té této studie ohledně evropské obrany a Brexitu. Eh, dám se hned eh, do vysvětlování jádru věci, ale především bych chtěl zmínit kontext. Federico Santopinto eh, vede výzkum ohledně bezpečnosti a obrany a já se zabývám konkrétně integrací v zahraniční politice otázkami například kontroly e, převozu, transferu zbraní a podobně. GRIP je institut, který je francouzský a má rámcovou dohodu s Evropským parlamentem na studie, konkrétní studie týkající se obrané, bezpečnostní a zahraniční politiky EU. V tomto kontextu nás žádal Evropský parlament, abychom se zaměřili na evropskou eh, mm, zahraniční a obranou politiku po Brexitu. V rámci této studie jsme byli požádáni, abychom analyzovali britské stanovisko, zejména to, co navrhuje Velká Británie po eh, spolupráci po Brexitu. A také jsme byli požádáni, abychom zkoumali dopad Brexitu a nové vztahy navržené Velkou Británii ohledně budoucích vztahů v rámci eh, společné bezpečnostní a obrané eh, politiky. S tím se pojí celá řada čísel a také pozice eh, Velké eh, Británie v rámci celém tom ruském panoramatu. Tato čísla již tedy existují. Eh, najdete je také ve studii Klinkendal, kterou zde máme. Neměli bychom si představovat Brexit jako nějaké drama, alespoň co se týče tedy evropské obrané politiky. Až Britové se rozhodli odejít se Evropské unie, a bylo tedy v této situaci nezbytné odblokovat situaci, eh, bylo zapotřebí něco změnit, protože bylo jasné, že pokračovat se nedá tak, jak ta situace vypadala a eh, nesmíme to ale vidět jako nějaké drama. Nic se nezmění, eh, v podstatě ohledně mm, Velké Británie a Evropské unie. Eh, se čekalo, ale pak, eh, když eh, se zjistilo, že tedy Velká Británie skutečně odejde a že se bude, že bude nutné hledat co změnit, tak jsme se snažili zabránit pokračování určitých bloků a odblokovat situaci tedy a zabránit paralýze. Podle těch eh, prvních eh, výsledků, které máme, mohu říci, že jsme eh, zvyklí si myslet, že velké politické změny jsou něčím, čeho se máme bát, zejména pokud je nemůžeme předvídat. A <clears throat> často se lidé myslí, že je to něco katastrofického. Protože když se něco velkého mění, když dochází k nějaké zásadní změně, tak se lidé vždycky představují, že to bude něco negativního. Je eh, pravda, že jednou otázkou jsou například an, eh, ekonomické dopady Brexitu, nicméně eh, u obrany nemusíme mít pohled katastrofický a u té ekonomické konec konců také ne. Je zapotřebí ale přemýšlet o závažných problémech, které odchodem Velké Británie vzniknou. A e, vyjednávání o odchodu Velké Británie je velice e, složité. Je zapotřebí zohlednit e, různé aspekty v oblasti obrany, to je například vývoj budoucí zbraní a spolupráce v této oblasti. Ale ten, kdo neriskuje, nic nezíská. Musíme tedy v rámci PESCO najít také způsob, jak postupovat dál, protože za, za těch stávajících podmínek nebudeme moci pokračovat dál po Brexitu. A musíme se na Brexit dívat jako na příležitost pro Velkou Británii, Evropskou unii. Co se týče tedy eh, obranné obrané politiky, která eh, se posouvá od prosté spolupráce k integraci, eh, musíme uvažovat o tom, že Brexit paradoxně. Já tedy budu mluvit pomaleji, protože um, hovořím příliš na to, abych byl tlumočen správně. Tak uh, tato uh, spolupráce nebyla dostatečná do posud. A je možné, že díky Brexitu Velká Británie bude mít větší zájem se účastnit evropské obrané politiky dří, více, než tomu bylo eh, dříve. Velká Británie nikdy od té, eh, do té chvíle, než se rozhodla opustit v eh, Evropskou unii, nejednala tak konstruktivně jako nyní. A eh, teď z, toho, z té pozice skeptika, který nesouhlasí a nechce se účastnit, je kooperativnější a e, ví, že nějakým způsobem e, bude e, muset spolupracovat. Především se musíme tázat, proč zde bude vznikat tento nový zájem o spolupráci. Především proto, že je zde hypotéza, že zde tedy bude jednotný trh, a e, v tom případě by došlo k určitému paradoxu. E, pokud by e, pokud by totiž Velká Británie se rozhodla se neúčastnit obrany, tak by byla mm, úplně stranou, ale zase na druhé straně, pokud by Velká Británie eh, nezůstala součástí jednotného trhu, tak by zase obraná politika byla v podstatě jediným pojítkem mezi Velkou Británií a kontinentem. Je zde určitý mm, historický důvod, proč Velká Británie se e, staví e, proti hlubší spolupráci v rámci PESK a to e, je proto, že zdůrazňuje spolupráci v rámci NATO a transatlantickou spolupráci. Evropská unie by měla získat stra- vyšší strategický význam Spojené státy dnes nejsou jasnou eh, hodnotou a jasným spolupracovníkem pro Evropu. Na to je paralizováno eh, Tureckem a zvážíme tedy eh, zvláštní vztahy, které by mohla mít Velká Británie s Evropskou unii, tak je to pro ně nepochybně zajímavé když pomyslíme také na další eh, aspekty, jako například klimatické změny anebo iránský jaderný program, tak dochází skutečně dalšímu paradoxu a historie je plná paradoxů že eh, Londýn bude v podstatě potřebovat společnou bezpečnostní a eh, obranou politiku více než kdykoliv dříve. Jak vypadá pozice Velké Británie? Moci se co možná nejvíce účastnit obrané politiky EU, takže to je jak z průmyslového, tak operačního i politického aspektu. Takže Británie si přeje, eh, ač to nikdy eh, eh, explicitně nevyjádřila, účastnit se, účastnit se všech těchto činností v rámci bezpečnostní a obrané politiky. Brexit by tedy měl mít co možná nejmenší dopad, možná žádný dopad na spolupráci v obraně. A tento názor se šíří nejen z Londýna, ale hovoří o tom i think tanky expertů. Tento eh, názor také hájen eh, i například na konferenci v Mnichově, eh, kde se hovořilo o tom, že Evropa musí zůstat v bezpečí po Brexitu. Můžete prosím hovořit pomaleji, žádá paní předsedkyně. Co? Což podepsala eh, Evropská rada, podepsalo toto prohlášení mnoho expertů. Velká eh, Británie tedy chce spolupracovat na společné eh, bezpečnosti A e, tomu je Rada i Evropská komise. Za prvé potřebujeme jasně vědět, ale za jakých podmínek se bude spolupracovat, všichni se shodneme na tom, že je zde potřeba společně s Londýnem spolupracovat co možná nejúžeji v oblasti bezpečnosti a obrany a že je to priorita. Všichni si přejí spolupracovat s Británií co možná nejúžeji. Ale pak je tu otázka přístupu Velké Británie k rozhodovacím procesům v bezpečnostní a obrané politice. Tady je totiž zakopaný pes. Evropská komise je obezřetná ohledně toho, co říkají eh, anal, eh, analytici a komentátoři. Eh, zůstala otevřená tomu, že by zde vznikl jakýsi mechanismus konzultace a že by to bylo něco podobného, jako funguje nyní v tomto období Eh, které je přechodné období při vyjednávání o Brexitu. Takže Velká Británie by následně mohla mít nějaký status eh, pozorovatele, dejme tomu, ve společné bezpečnostní a obrané politice. Eh, komise je zdrženlivá vůči myšlence, že by, Evrop, že by Velká Británie mohla eh, rozhodovat o PESCO nebo Evropské obrané agentuře nebo o nových eh, projektech. Tato spolupráce eh, je podle názoru Evropské komise nejlépe vést případ od případu a projekt od projektu, protože nemůže v tomto smyslu být z politického a strategického vývoje plně plná spolupráce nebo společné řízení. Eh, ze strany všech států, včetně Británie. Takto bych to mohl trochu zjednodušit eh, na závěr s tím, že tu jsou dvě hlavní vize toho, jak může fungovat eh, Velká Británie z EU ve společné bezpečnostní obrané politice za prvé. Je to princip, že Londýn bude co možná nejvíce integrován a konzultován ohledně eh, společné bezpečnostní a eh, obrané politiky. Eh, v rám, samozřejmě, že to budou lobbysté, budou to think tanky a budeme naslouchat také jejich názor. Ta druhá pozice vypadá následovně. To je takový obezřetnější postup, udržet si jakousi, jakýsi odstup eh, pro Británii eh, v, ve společné bezpečnostní obrané politice a zahraniční politice, což je, mm, což je postoj především Rady a komise. A teď jde o to, jak se k tomu postaví Evropský parlament. Je zapotřebí se podívat na to, co se skrývá za těmito dvěma vyhlášenými eh, pozicemi. To jsou dvě různé existenciální pozice, zaměřující se na to, jak má vypadat budoucí eh, politika zahraniční, eh, bezpečnostní a obrana. Pokud hm, například budeme hovořit o obrané politice, eh, Tady je eh, mezivládní eh, politika, je zapotřebí tedy posílit, racionalizovat, eh, zefektivnit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy na té mezivládní úrovni. Když hovoříme o bezpečnosti obrané politice, tak přesně z toho vyplývá, že Londýn by měl být co možná nejblíž těmto politikám, tedy politice zahraniční, bezpečnostní a obrané. Ale na druhé straně, pokud to budete brát tak, že Evropská unie není tedy mezinárodní organizace jako všechny ostatní, ale že je něco jiného, většího, revolučního, protože to je projekt, který má revoluční základ, samozřejmě, teda jedná se o, o mm, pokojnou revoluci, tak se jedná o nějaký nadnárodní eh, komplex, eh, který Řečník je opět požádan, aby hovořil pomaleji, aby bylo možné jej řádně tlumočit. Je to projekt Evropská unie, který tedy existuje 60 let a pokud tedy hmm, Evropská unie by měla být také projektem politické integrace, nejen čistě spolupráce v nějaké oblasti, včetně oblasti obrany, tak je jasné, že eh, to, aby Velká Británie mohla rozhodovat eh, v tomto rámci, eh, je velice problematické. A proto se musíme jako Evropský, všichni společně Evropský parlament zaměřit na to, jakou máme vizi eh, obrané politiky. Pokud Evropský parlament eh, s většinou podpoří to, že Evropská unie je projektem evropské integrace a že eh, spolupráce v oblasti obrany je součástí této integrace, tak musí Evropský parlament velice dbát na dodržování evropské suverenity eh, při stanovení eh, pravidel spolupráce s Velkou Británií po Brexitu. A proto si myslím, že v této souvislosti zapotřebí podpořit pozici Rady a komise. Pokud naopak Evropský parlament většinou Wallströmově rozhodne, že otázka obrany je otázka mezivládní spolupráce a nemá tedy dalšího účelu, širšího účelu, tak není důvodu, proč nějakým způsobem omezovat či vylučovat Velkou Británii z rozhodování a z účasti na tomto e, poli spolupráce. E, v tom případě by také vypadala e, pozice Rady a komise jako příliš rigidní. Nikdo ani ti, kdo jsou eh, nejpřesvědčenějšími zastánci eh, Brexitu eh, v referendu i po něm, tak si nemysleli, že by se měli nějak nějak vylučovat z politiky zaměřené na obranu. Vždy to mysleli tak, že nějakým způsobem by chtěli spolupracovat s Evropskou uní v oblasti obrany. A teď jde tedy o to, jak se na to budeme dívat, ehm, co se týče eh, té vize, že Evropská unie je tedy politickým eh, projektem integrace, tak je to skutečně dlouhodobý projekt eh, integrace, což znamená, že připojení Velké Británie do činnosti související s obranou politikou musí být jen částečné. A Můžeme samozřejmě počítat v určitých případech i s Velkou Británií, v této politice, ale musíme dbát na to, abychom Velké Británii při vyjednávání zcela nezavírali dveře. Protože Británie se může vrátit do eh, Evropské unie, třeba ne zítra, ale někdy může. Eh, a proto by bylo zapotřebí, abychom takto nějakým způsobem se drželi i té možné spolupráce eh, v, v obrané politice. Možná bylo zapotřebí Brexitu aby se odblokovala evropská obrana v rámci PESK a podobně. Ale také je toho zapotřebí k tomu, aby eh, Britové eh, se mohli skutečně v budoucnosti stotožnit s projektem Evropy. A konečně jednou bude, budou věci jasně tedy vyjádřeny díky Brexitu a každý se bude moci vydat svou cestou. Jakou strategií se má řídit eh, eh, Evropská unie ohledně vyjednávání další spolupráci? Evropská unie musí pevně držet eh, svá stanoviska, ale především mít také otevřené dveře vůči Velké Británii. Než definitivně stanovíme vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unii, musíme si uvědomit, jako Evropská unie, že Velká Británie tedy přijala toto rozhodnutí opustit EU a Evropská unie na to musí zareagovat dvěma základními otázkami. Ta první se týká strategické autonomie, což je takovým vedoucím motivem evropské obrany. Je zapotřebí se tázat. Opět hovoříte příliš, příliš rychle, říká paní předsedkyně. Můžete prosím zpomalit? Omlouvám se, omlouvá se řečník. Je tedy zapotřebí si uvědomit, jakým způsobem můžeme integrovat Brity do obrané politiky, zejména v průmyslové eh, oblasti, v oblasti PESCO a Evropská unie každopádně se musí řídit svým strategickým cílem, strategickou autonomií a musí se zamyslet nad tím, zda Velká Británie může být součástí této autonomie. Může být Velká Británie chápána jako aktér, který má přispívat a má tedy pokračovat v přispívání do Evropské unie eh, v oblasti obrany ano či ne? Má být Evropská unie autonomní strategicky bez Velké Británie anebo s Velkou Británií? Na to si také musíme odpovědět, do jaké míry tedy můžeme integrovat Brity do rozhodovacích procesů týkající se eh, obrané eh, politiky a PESCO. Protože je jasné, že se budou Britové účastnit jednotlivých projektů PESCO. Důležité je přemýšlet o tom, jak budou integrováni Britové do rozhodovacího procesu. A z toho vyplývá také eh, jejich postavení ve strategické autonomii EU. Potom se jedná o pozici Eh, Velké Británie a Evropské unie na celosvětové scéně. Ve Spojených státech eh, se dívají trochu rozpačitě na evropskou obranou politiku. Eh, Evropská unie nemá jen ekonomické nebo obchodní zájmy, musí se Evropská unie také rozhodnout, Eh, jakým způsobem eh, chce doplnit tedy to, že potřebuje eh, svoji autonomii obranou a jak v tomto rámci tuto činnost je doplnit investicemi do průmyslu a spoluprací tedy do společných podniků se spojenými státy. Když hovoříme o strategické autonomii s v obraném průmyslu pro Evropskou unii, musíme uvažovat, do jaké míry do toho můžeme zašenit také Velkou Británii. A to nebude patrné hned od počátku. Záleží na tom, jakou pozici k tomu Velká Británie totiž eh, zaujme. Eh, Evropská unie eh, velice výmluvně už vyjádřila svou politiku v této oblasti ale e, je v tom velice e, náročná. A jde o to, zda Evropská unie nadále takto e, bude postupovat. Evropská unie především musí předejít tomu, že by nějak urychleně, kvapně přijala další Eh, podmínky obrané eh, politiky. Eh, samozřejmě, že je zapotřebí předejít nějakým nejistotám ekonomickým tím, že se jasně stanoví podmínky ekonomické spolupráce. Nicméně ohledně obrany bych neradil nějak kvapně přijímat detailní pravidla pro další obranou politiku a to proto, že záleží, jak se budou Britové stavět k těmto strategickým politikám, e, k evropskému obranému průmyslu a podobně. Protože projekt, e, projekt e, evropského obraného průmyslu totiž samozřejmě souvisí také s projekty, které jsou řízeny ze Spojených států bude zapotřebí mít několik memorand o porozumění takových flexibilních dohod, které nám budou umožňovat, abychom dávkovali naši otevřenost vůči Britům podle toho, jak se budou stavět eh, k jednotlivým dalším politickým krokům nebo strategiím. A tak, jak budeme chápat i to, jak oni si nastavují pozici, můžeme postupovat eh, dál. V tomto kontextu možná představa, co možná nejdříve podepsat asociační dohodu, což bylo navrženo Evropským parlamentem v oblasti bezpečnosti a obrany, možná není tím nejlepším nápadem. Parlament by spíš měl zůstat flexibilní a mm, Eh, Evropská unie by měla umožnit spíše flexibilnější dohody typu memorandum porozumění, tak, aby se nalezlo to nejpohodlnější, nejschůdnější řešení, protože eh, Britové eh, mají veliký zájem o spolupráci a samozřejmě Evropská unie může poskytnout nějaké ústupky nebo ne a je možné, že e, následně, když se vyjasní pozice, e, tak je možné to všechno zepsat do smlouvy. E, Děkuji. Kolegové, protože máme málo času, ráda bych navrhla do diskuse, že bychom si vzali tři až čtyři řečníky. A poprosím vás, abyste se omezili na dvě minuty. A poté poprosíme pana eh, Santo Pietra, aby zůstal na pódiu a přizvala bych eh, oba experty z Klingendálu z Centra pro, a z Centra pro evropské reformy z Londýna aby nám představili své názory na Brexit a poté bychom si udělali, eh, řekněme, delší nebo hlavní debatu, pokud byste souhlasili. Protože musíme být poměrně striktní v čase. Nejprve pan Gáler. Aha, já bych myslel, že bych nechal slovo panu Danžánovi, který se hlásil přede mnou. Um, Mr. Donjon. Tak pan Merci, merci. Děkuji, Mikali. Mě trochu znepokojila ta vaše prezentace studie, protože si myslím, že zaznělo, samozřejmě, že vy máte názornost a máte na něj právo, a myslím, že tam je hodně ideologických předpokladů a když se budeme držet těch mechanismů, které máme a budeme se snažit fungovat e, bez Britů, je to možné? Jak by tedy vypadala, jak vypadaly stávající mechanismy s Brity a bez Britů? Víte, e, vy na jedné straně stavíte e, mezivládní pozici s integracionistickou pozicí na druhé straně a mně to připadá až eh, příliš eh, odvážné. Například, jak se na to dívá Francie jako takové? Je to integracionistický pohled anebo mezivládní? Protože tady není eh, jednotný pohled Evropské unie oproti jinému pohledu Velké Británie. Víte, ono to je celé mnohem odstíněnější, to není černobílé a e, ať už společně nebo ne společně. E, víte, to je těžko takhle postavit otázku, protože vy jste sám řekli, že to je takové společně svého druhu. A mm, ona ta situace je velice tvárná, a v této e, doméně a v té a zastávajícího vývoje se ta situace může vyvíjet ještě mnohem plastičtěji, může se měnit ještě a proměňovat mnohem víc. Mně tedy připadá, Eh, že eh, vy nám tu přednášíte intelektuální pozici, která neodpovídá úplně eh, realitě. Ano, my například s Brity se můžeme domluvit na textu ohledně bezpečnosti a obrany už teď, protože to, co máme ve společné obrané a bezpeční, bezpečnostní politice, to už jsou velice flexibilní znění a vy říkáte, že kdybychom to vytesali do kamene, takže by to bylo samozřejmě hodně abstraktní. Mm, my ten stávající rávec máme velice tvárný a otevřený, je flexibilní. A za každou cenu si tuto flexibilitu a tvárnost musíme ponechat v našich vztazích s Velkou Británií. A naši briští přátelé e, e, budou eh, chápáni tedy jako nějaká třetí země, jako některé kandidátské země nebo nějaké eh, země, které jsou marginální eh, pro naše politiky. Víte, být třetím státem eh, společné obrany a bezpečnostní politiky, eh, to umožňuje spoustu věcí. To není nic pejorativního, to umožňuje spolupráci na bezpečnosti. I Spojené státy jsou třetím eh, státem v této souvislosti. A nemůžeme říci, že by jejich vliv tedy byl, nebo jejich spolupráce byla nezanedbatelná. Pardon, neby byla zanedbatelná. Víte, tato oblast obrany a bezpečnosti eh, nepřináší nějaké zásadní problémy. Musíme samozřejmě eh, do jednoho textu začlenit spoustu eh, myšlenek, které budou do budoucnosti tvárné, budou flexibilní, protože spolupráce s Velkou Británií je v zájmu všech. Paní Claire Moody. Thank you. Děkuji mnohokrát. Ano, ano, já mohu rovnou navázat na komentáře pana Danžána. A budu velice stručná, protože se těším také na další část diskuse. Zcela souhlasím, že můžeme mít hodně výhod s uznání aktuálních vztahů. Samozřejmě nevíme, jaké budou dlouhodobější vztahy, ale to, co mi dělá trošku starosti, je ten váš poslední komentář. Vlastně skoro to vypadá, jako byste chtěli postupovat úplně ad hoc a ono se pak něco stane a pak se s tím možná bude něco dělat. Nevím, mně připadá, že toto je skoro oblast, kde tato úroveň nejistoty tom, jak by vypadal náš další vztah, není úplně užitečná. Ale e, to navazuje na to, že máme určitou flexibilitu, která existuje a musí být zachována do budoucna. Děkuji. Děkuji vám. Pan Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. No, já zcela souhlasím s kolegou Danžánem jsme neměli příležitost přečít si tu zprávu, ale pokud její obsah eh, alespoň trochu reflektuje to, co jste řekl, tak to není objektivní studie. Ten dokument eh, mohla klidně sepsat rovnou eh, Evropská komise. Je to ideologický dokument, a potvrzuje můj názor, který mám už dlouho, že tedy společná obraná bezpečnostní politika je politický projekt a otázka vojenských, eh, vojenských kapacit je sekundární. Samozřejmě federalisté budou nadšení, že Spojené království odchází, protože si budou moci pokračovat ve svém projektu. To je přesně to, co chtějí. Já bych pouze řekl, že mnoho zemí v celé Evropě musí začít velice pečlivě zvažovat směr, jakým se budou ubírat Kromě vojenských kapacit eh, bylo totiž Spojené království jaksi eh, brzdou nějaké, vytvoření nějaké autonomní struktury paralelní s NATO. Eh, já nevím, kolikrát zmiňujete NATO tady v tom dokumentu, ale zásadní podíl na bezpečnosti Evropy má NATO a musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili, že Spojené státy budou i nadále zavázány bezpečnosti evropského kontinentu i Spojeného království. To je náš hlavní strategický záměr. Mně je strašně líto, že se věci nechaly e, dostat tak daleko, co do vývoje SBOP. E, mám dvě obavy. Za prvé, že těch 22 členských států EU, kteří jsou spojenci v NATO, budou e, budou jaksi, že jejich pozornost bude odvedena od eh, oživování aliance NATO, což by mělo být naší hlavní prioritou. Má druhá obava je, že když se z Evropské unie stane ještě více do sebe zahleděná instituce a protekcionistická instituce, a bude vytvářet svá vlastní pravidla veřejných zakázek, tak to ničemu nepomůže. Vy jste zmínil několikrát pojem strategická autonomie. Já ale neznám definici. Mohu vám říct svou definici, jak to chápu já, ale nemyslím, že by to něčemu pomohlo, takže by mě zajímalo, jak ten koncept vnímáte vy. Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že jste vyprodukoval objektivní materiál. Děkuji. Děkuji vám. No, já ze své strany mohu říci, že zcela souhlasím s panem Danžánem co do hodnocení této studie. Kolegové, teď bych navrhovala, že bychom si udělali minutku pauzu a že bychom poprosili eh, naše dva experty, tedy z Klingendálu a z Centra pro evropské reformy, aby se k nám připojili zde na pódiu a aby nám přednesli své prezentace.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 Okay, we are ready. Dobrá, takže jsme připraveni eh, pustit se do dalšího bodu na pořadu jednání, eh, který je eh, prakticky stejný s, jako ten, o, čem, o kterém jsme právě mluvili. Teď se budeme bavit o evropské bezpečnostní obrané politice po Brexitu. A Chtěli bych, chtěl bych zde přivítat paní Marchary Drent, eh, koordinátorku eh, bezpečnostního oddělení v Klingendálu, eh, dobře známém výzkumném ústavu z Nizozemska, a Jena Bonda, ředitele pro zahraniční politiku ve středisku pro evropskou reformu. V Londýně. Máme velice eh, omezený prostor, takže mm, paní a pane, eh, bez dalších okolků vám dávám slovo. Nejdříve paní Drent. Děkuji vám a děkuji vám za eh, pozvání. Jsem ráda, že vás zde dnes mohu oslovit. Téma, které zde dnes probíráme, Eh, se vždycky eh, pojednává ze eh, dvou stran v rámci našeho výzkumného ústavu. Jestli tohle je ochromením pro ECSDP, nebo jestli je to naopak požehnání. A ten závěr není jednoznačný. Je to samozřejmě ochromení, protože Británie hodně přispívá, pokud jde o evropskou bezpečnost, plně vybavené vojenské síly, obrovské spravodajské schopnosti, zvláštní síly eh, dobře známe a také eh, v operační centrálu eh, a, a také 20 evropských mm, schopností. Takže pokud jde o vojenskou efektivitu a autonomii, tak Evropská unie tady rozhodně ztratí. Strategická autonomie je eh, už eh, něco ještě iluzivnějšího než, eh, iluzornějšího než předtím. Ale zároveň je to také požehnání, protože, jak víme, tak Británie a CSDP nikdy nešli příliš dohromady. V Pravomoc, no, pravo veta nad řadou iniciativ bude pryč. Společné financování PESCO rozvoj Evropské obrané agentury eh, se eh, zdají být na snadě nebo na poblíž mnohem eh, víc než dříve. Řada z členských států, včetně toho mého, se ovšem stále sklávala za to britské veto, takže uvidíme, co nedávný rozvoj CSDP a, a to, co se e, stalo e, následně, e, bude přetaveno v něco smysluplného. A také musím říci, že pokud analyzujete to, co Británie přispívala k CSDP a jejím misím, tak to není jak impozantní vzhledem k velikosti a rozsahu jejich ozbrojených sil a schopností. Je ovšem eh, jasné, a tady se to zdůrazňuje, eh, nebo se zdůraznilo, eh, že Británie má celou řadu bezpečnostních zájmů z EU společných a obecně evropská bezpečnost získána a to hodně z úzkého vztahu, který bude moci zůstat nenarušen po Brexitu. Otázkou je, jakých to může nabít forem Komise stanovila tři nepřekročitelné hranice v listopadu 2017, to znamená žádná britská výjimečnost, to znamená žádná diskriminace vůči třetím stát, dalším třetím státům, žádné pravomoci e, v rozhodování a přiměřenost e, nabídky e, vůči EU. To jsou tedy východiska. Já bych také řekla, že to, co nabízíme Británii, bychom eh, eh, obecně měli být schopni nabídnout také dalším třetím zemím. Podívejte se na příspěvek Norska. Eh, určitě bychom nechtěli diskriminovat jej, v, pokud je o angažmá v rámci CSDP. Ve své prezentaci se tedy stručně zaměřím na fungování CSDP, jak zapojit Británii do tohoto eh, obraný fond EIDu a PESCO. V současné době už eh, eh, je, funguje řada institucí a otázkou je, jak je ještě vylepšit. Máme tady rámcovou dohodu o účasti, ta už je tady v nabídce ta by mohla být eh, ještě zatraktivněna pro třetí eh, země. V eh, debatě s britskými úředníky ovšem zjišťuji, že to se nepovažuje za dostatečné. Zvláštní postavení, kterou, které by Británie chtěla, mm, se neodráží v těch stávajících nástrojích. Tyto nástroje teď za toho tolik nenabízejí. Ehm, nenabízejí eh, zapojení do operací, operačních plánů, eh, konferencí, ale vždycky eh, potom, až už je dojednáno, až už je hotovo. A Británie si může klást otázku, nebo my si můžeme klást otázku, jestli to je správný způsob, jak zapojit třetí strany do CSDP. Neměli bychom být flexibilnější a neměli bychom využít Brexit k kritickému posouzení naší nabídky vůči třetím stranám. A neměli bychom eh, vůbec přehodnotit svůj eh, způsob smýšlení o tomto. Eh, vím, že EU a NATO není ta správná analogie, ale v NATO jsou nabízeny třetím zemím variabilnější poměry. Například nejvyšší kategorie partnerství jsou partneři s rozšířenými příležitostmi, mají tam aranžmá šitá na míru, hm, ale každopádně pořád se na to straní jejich účasti na rozhodování. Čili ta rozhodovací autonomie musí být zachována. Já bych byla pro odstupňovanější partnerství pro třetí e, země. To má politickou a strategickou e, důležitost pro EU. E a bude to moci také být přínosné pro CSDP a celou EU. To znamená dřívější přístup do rozhodování, Mm, status pozorovatele, přidružený status, jak to budete chtít nazvat. To, co ta země přispívá, to, co přináší ke stolu, by mělo být odraženo v jejím rozhodovacích pravomocích. To dává smysl jedině z obraného a bezpečnostního hlediska. Ovšem, samozřejmě je tady nepřekročení těch hranic, eh, výjimečnosti a eh, žádných zvláštních aranžmá. Sdílení eh, zpravodajských poznatků, to je důležitou součástí. Musíte mít dohody o bezpečnosti informací a potom jste také konfrontováni s obtížemi arbitráže a rozhodování před Evropským soudním dvorem. A to je věc eh, takového širšího bezpečnostního ujednání, eh, které můžou EU a Británie uzavřít. Něco podobného platí pro Evropskou obranou agenturu. Eh, od začátku Británie blokuje navýšení jejího rozpočtu a prakticky se neúčastní projektu úrovně A. Neměli bychom teď eh, vytvořit eh, takové pozorovatelské místo hm, tady eh, v řídící radě. Čili opět utváření rozhodnutí, ale ne přijímání rozhodnutí. Já to trošku urychlím. Potom je tady hm, prostor pro výzkum asociované členství v rámci výzkumného programu pro třetí státy. Opět to přichází z podmínkou, že musíte přijmout svobodu pohybu. A to může být také překážkou. Takže eh, spousta eh, úvah je tady třeba. No, potom EIDP. Tady eh, to je opravdu třeba důležitě, důkladně promyslet. Jsou projekty, eh, které eh, budou vyžadovat eh, britskou účast a ty se pravděpodobně budou konat mimo tento rámec. A teď už jsme tady zase u otázky, jak bude uspořádána hospodářská a celní, a celní unie s Británií. PESCO eh, bude v zásadě moci být otevřeno eh, třetím eh, zemím, které by se mohly účastnit projektů. To by mohlo být takovým společným způsobem, i jak zapojit tedy třetí země do PESCO. Na ty země, které ne, mm, se neúčastní účast, tedy rozhodování o strategickém směřování PESCO, tak samozřejmě to je jenom pro členské státy, ale Eh, jsou eh, některé eh, zajímavé projekty po zajímavých schopnostech, kde bychom mohli spolupracovat s Británií. I v prostřednictvím NATO by Británie mohla být zapojena do projektu vojenské mobility, které dělá NATO. Takže buďme realističní. Pokud Británie nebude chtít přispívat, k eh, těm projektům EDF, eh, k projektům eh, PESCO. K, myslím, operacím CSDP, tak potom jménu dostane méně privilegií a, a méně a prostoru vyjádřit se k rozhodování. Takže flexibilní aranžma, odstupňované partnerství by vytvořil rámec pro eh, třetí země a pokud by Británie opravdu chtěla posílit eh, spolupráci se SBP, tak eh, takové odstupňované partnerství může se naplnit větším obsahem a může být takové obsažnější tedy. Děkuji a teď dám slovo panu Bondovi. Thank you very much, Madam Chair. Let me... Děkuji. Dovolte mi začít tím, že bych řekl, eh, jaká je mi čest být zde dnes dopoledne mezi vámi. Je to poprvé a nejspíš i naposled, co jsem zde, vzhledem k tomu, že brzy odejdeme tak nějak všichni. Eh, eh, dnes dopoledne bych rád promluvil o aktuální roli Spojeného království v evropské obrané a bezpečnostní politice. Rád bych se zaměřil na ten druh vztahu, jaký by si britská vláda mohla přát po Brexitu. A rád bych také promluvil o určitých obavách v oblasti Evropské společné obrané a bezpečnostní politiky po Brexitu a nakonec si dovolím několik doporučení na téma, jak zajistit, že Brexit příliš nepoškodí evropskou bezpečnost a obranu. Dovolte mi začít tím, protože to tady už zaznělo od předřečníků, že bych uznal, že v minulosti Spojené království bylo často překážkou pro evropskou obranou integraci. Konzistentně preferovalo pracovat spíše v rámci NATO, anebo bilaterálně s USA nebo v koalicích ochotných. Blokovalo různé iniciativy, jako například operační velitelství. Podařilo se mu e, zachovat rozpočet EDA na velice nízké úrovni a rozhodně nebylo nadšené ohledně té směrnice o veřejných zakázkách, když se o ní vyjednávalo. Ale chci zdůraznit, že to není vše. Dohoda s Amalou ukázala, že Spojené království je ochotné podporovat obranou spolupráci v Evropě za předpokladu, že budou k dispozici řádné pojistky, aby se, abychom se vyhnuli konkurenci vůči NATO. Spojené království i nadále poskytuje operační velitelství pro operaci Atalanta. A podíváme-li se na statistiku, tak od vstoupení v platnost směrnice o veřejných zakázkách žádný členský stát ji nevyužíval tolik jako právě Spojené království. V oblasti zahraniční politiky obecněji Spojené království bylo velice aktivním hráčem v v společné obrané bezpečnostní politice eh, vlastně ji využívalo pro dosažení svých cílů. Já sám eh, ke konci roku 1996 jsem pomáhal vypracovat první návrh toho, z čeho se pak později stalo společná pozice EU k Afganistánu a Kubě za konzervativní vlády, která byla v jiných ohledech spíše euroskeptická. Takže jsou věci, u kterých bychom řekli, že Spojené království, i když občas využívá euroskeptickou rétoriku, v praxi bylo aktivnější ve využívání evropských mechanismů. Takže jaké vztahy by Spojené království chtělo do budoucna? Vláda nemluví příliš detailně v této věci, ale je jasné, že chce užší eh, obrané vztahy než jaké má jakákoliv jiná třetí země. Eh, Tereza May eh, na bezpečnostní konferenci v únoru řekla, že Spojené království je otevřeno tomu, aby pokračovalo v příspěvcích do, do misí a operací Evropské unie. Vláda rovněž jasně řekla, že by eh, chtělo být jako předpoklad pro přispívání vojáky začleněno do detailního plánování operací a misí. Jinými slovy, je to takové něco za něco. Tedy eh, Spojené království by také, aby mohlo přispívat, chtělo mít určitý hlas v té věci. Vláda rozhodně chce najít nějaký způsob, jak se účastnit eh, Evropského obraného fondu, a doufá, že 27. zaujme otevřený a inkluzivní přístup eh, britské participaci co do dalšího rozvoje vojenských kapacit. Další věc, co musím zdůraznit, je, že Spojené království chce dohodu ohledně spolupráce v zahraniční politice a obraně, kterou bychom mohli implementovat po, v rámci tom přechodném období po březnu 2019, aniž bychom čekali na tu, ať už jakoukoliv definitivní dohodu, která vstoupí v platnost koncem roku 2020. A já si myslím, že toto reflektuje tu, ehm, ten nepříjemný fakt, že Londýn není rád, že bude vázán rozhodnutími EU v oblasti otázek národní bezpečnosti a národní suverenity, a to už ve chvíli, kdy přijde o hlas v těch rozhodovacích grémích EU. má největší obava, musím říct, ohledně toho směru, jakým se evropská obrana bezpečnostní politika ubírá nebo může ubírat po Brexitu, není, že by snad eh, Spojené království mohlo být zataženo do cizích válek proti své vůli militaristickou Eh, šílenou EU, což je taková ta absurdní karikatura, kterou využívali v roce 2016 někteří pro-brexitoví eh, politici, kteří hovořili o imperialismu EU na Ukrajině například. Spíš jde o to, že po brexitu se EU může stát ještě více pasivním účastníkem nebo jakýmsi pozorovatelem v oblastech bezpečnosti a obrany. I tím, jak se spustilo PESCO a Evropský obraný fond, i tak si dělám starosti, že EU bude mít velké problémy s vyplněním těch mezer v, ve vojenských kapacitách a, a že nebude stačit na aktuální bezpečnostní výzvy kolem Evropy. Aktuálně a e, to je prosím s výjimkou Francie. Aktuálně máme velice málo členských států, které by brali obranu dostatečně vážně. A to nemyslím jen e, z hlediska utrácení 2% HDP na obranu, což je takové to, takové to mystické číslo. E, ale ono samo o sobě to nestačí. Jde o to, abyste měli síly nasaditelné v terénu, které budou schopné vypořádat se s různými hrozbami v různých lokalitách – a jde o to, abyste měli politiky, kteří budou ochotni přijímat složitá rozhodnutí, aby tedy poslali vojáky do nebezpečných míst a aby byli schopni opodstatnit voličům, proč ta rozhodnutí jsou potřebná. Znamená to, činit taková rozhodnutí v oblasti zakázek, abychom dostávali to nejlepší vybavení za nejlepší cenu. Aby to nebyla jen velice drahá forma podpory zaměstnanosti v chudých oblastech. Já vím, že ani britská vláda není úplně imunní vůči stejným tlakům. A zejména v době omezených rozpočtů na obranu je velice důležité, abychom dostávali to nejlepší za každé utracené euro, které eh, vydáme na obranu. A nakonec mi dovolte říci pár svých myšlenek ohledně takové té jak se říká, kontroly škod po Brexitu. Nejdůležitější je, aby se 27. nedívala na Spojené království prismatem jej, jeho, minulé, jeho, jeho minulých příspěvků do e, obrané spolupráce, aby si nemysleli, že bez Spojeného království jim bude lépe. Spojené království eh, přináší velice důležitý příspěvek do eh, společné obraně bezpečnostní politiky. Ono to není v misích eh, často vidět, ale v době, kdy se ty mise spouštěly, Spojené království dávalo k dispozici mnoho vojáků, zejména eh, v Afganistánu. Spojené království má velký a pokročilý průmyslový sektor v oblasti obrany, který by mohl přispívat k dalšímu rozvoji eh, vojenských kapacit, obraných kapacit v EU, pakliže mu to bude umožněno. I když je velice eh, i když je velké pokušení říci, tak dobrá, Spojené království bude další třetí země, tak dokud to, to nebude status, který by Spojené království chtělo samo pro sebe, doufám, že 27. odolá pokušení se tou cestou vydat. Chápu eh, ty politické komplikace, které vyvstávají z mm, toho rozlišování mezi různými eh, neevropskými, ale členskými v NATO, ale vlastně třetími zeměmi. Ten problém chápu, ale podle mě je zde zásadní rozdíl mezi zemí, která byla členem EU a přispívala k rozvoji eh, evropské obrané politiky a která chce nadále přispívat k bezpečnosti v Evropě a mezi dalšími zeměmi. Myslím si, že EU by měla rozpoznat ehm, kapacity, jaké může Spojené království nabídnout pro operace a měla by být otevřena tomu, aby uznala, že ehm, větší objem podílu britských vojáků a britských vojenských kapacit by znamenala také začlenění Velkého Spojeného království do vyjednávání o plánování misí. Co se týká obraného výzkumu a veřejných zakázek, EU by měla být ochotna umožnit britským organizacím, aby se účastnili veřejných zakázek na financování EU výměnou za to, že Britové se budou nadále harmonizovat s obranými směrnicemi v EU. A nad rámec eh, toho bilaterálního vztahu, tedy EU, eh, Británie. Doufám, že tvůrci politiky v EU budou i nadále prosazovat užší vztahy s NATO. Hodně jsme pokročili od společného prohlášení z Varšavy Eh, na summitu v roce 2016. Je to reflexe faktu, že hrozby, jakým Evropa dnes čelí, nejsou čistě vojenské. Některé nástroje, které Evropa bude na vlastní obranu potřebovat, jsou v rukách NATO a některé jsou v rukách EU. A pro těch 22, respektive brzy 21 zemí, které jsou členy obou organizací, by spolupráce neměla být jakýsi přídavek navíc. Je to něco naprosto zásadního. Na závěr mi dovolte říci něco o e, strategické kultuře po Brexitu. E, britská vláda obou velkých stran tradičně přijímala, že využívání síly nemusí být vždy žádoucí, ale občas je to jediný způsob, jak se vypořádat s aktéry, kteří jsou jinak sami daleko ochotnější vynucovat si svou zahraniční politiku použitím násilí, než jsme my. To často je však menšinovým názorem v EU. Obávám se, že mi nezbývá nic, než e, e, nechat si běhat mráz po zádech, když vysoká představitelka říká, že pro daný konflikt neexistuje vojenské řešení. Vojenské řešení existuje vždy, pokud jste připraveni použít dostatečně násilný postup. A bohužel nepřátelé EU jsou toto násilí použít připraveni. Jak už je to třeba nepohodlná myšlenka z historických a jiných důvodů, zbylé členské státy EU s určitými výjimkami e, se budou muset stát jaksi britštějšími po té, co Britové z Unie odejdou. V násilném světě, pokud e, se EU bude chtít bránit, bude EU muset ukázat, že je připravena využít sílu, když to bude nutné dobře míněná prohlášení, sankce, které jsou kalibrovány tak, aby neohrozily naše vlastní zájmy, eh, o nic víc, než aby poškodili zájmy našich protivníků, to už stačit nebude. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A teď tedy zahajuji debatu. Pan Gáler jako první. Děkuji mnohokrát. Eh, začal bych tím, s čím souhlasím to zaznělo teď úplně nakonec. No, myslím si, že si nemůžeme svět malovat růžověji, než jaký je, musíme se postavit realitě čelem. A musíme přijmout taková opatření, která budou v daných podmínkách odpovídající. Já to konec konců říkám i u nás doma v Německu, že i my se musíme vážně zamyslet nad situací v tomto ohledu, abychom pokryli potřeby, které dnes máme. Dále chtěl bych říci, že my velice pečlivě zkontrolujeme, přehodnotíme, co je do budoucna možné. Tím, jak Británie odchází, to občas vypadá, že se eh, křečovitě hledají oblasti, kde zachovat spolupráci. Nicméně platí, že kdo odejde, nemůže na tom být lépe než někdo, kdo zůstane. To je zkrátka pravda. Máme zemi na to Norsko a zemi na to Británii. Norsko je v Schengenu, v celní unii, na jednotném trhu a není možné, aby, nebo abych to řekl jinak, aby eh, tedy Norsko má nárok na lepší zacházení, protože je více integrované. ale já jsem připraven přeskoumat, jak bychom mohli pragmaticky uspořádat naši spolupráci do budoucna. Když říkáte, že zde je potenciál pro spolupráci, tak ano, ale upřímně, měli jste to víc ukázat v minulosti v oblasti společné bezpečnostní obrané politiky. A to jaksi i v těch operačních, nejen v těch kvantitativních ohledech. A my jsme to neviděli, tuto ochotu. Takže co se týká oblasti průmyslové spolupráce, no, to víte, máme e, aktuálně v jednání legislativní návrh Edit P a můj přístup je, že výjimečně, když máme produkci v našich zemích a když se platí daně a když eh, to nemá žádné eh, právní eh, jaksi problémy, tedy nejsou spojené žádné právní problémy s využitím toho produktu, tak pak si dovedu představit nějakou možnou participaci. v rámci té teoreticky předpokládané spolupráce. Takže možnosti zde jsou, ale nemůže to být tak, jak by to bylo bývalo mohlo být, kdybyste byli bývali zůstali. Děkuji. Colleagues, we have roughly... Děkuji, kolegové. Teď nám zbývá zhruba 12 minut, paní Moody. Děkuji. Já se vynasnažím eh, pojmout to stručně. Děkuji vám za prezentaci. Je opravdu škoda, že autor eh, zprávy, eh, který tady byl, eh, a jste tady, jste tady, tak je to, tak je to bezvadné. Tak to je uh, užitečný příspěvek k uh, té zprávě. Uh, kterou jsme vyslechli předtím. Musíme opravdu jít po eh, napjatém eh, laně eh, při řešení Brexitu a pokusit se za těchto na pětých okolností nevylít dítě i s vaničkou. Samozřejmě je tady odpovědnost na straně britské vlády, to nesmírná. Přijmout s konstruktivními, přijít s konstruktivními návrhy ohledně toho, jak by mohla vypadat budoucnost. Nicméně jsou věci, eh, které eh, Británie opravdu eh, přispívá a kterými přispívá a k CSDP a ty se musíme snažit nezničit. Jedná se o oblast, kde bychom se měli opravdu pokusit se včas dohodnout, pokud to vůbec bude možné. A to samozřejmě bude obsahovat Mm, tu část obraného průmyslu, jakož i mm, mm, tedy tu eh, obranu a bezpečnostní část v těch eh, dalších věcech, o kterých hovoříme. A toť vše ode mě. Děkuji, pan Carver. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady samozřejmě hovořím jako zastánce Brexitu, eh, tak to pojmu asi i jinak než řada dalších kolegů. Trošku mě eh, zarazil pan Galer, když eh, říkal, eh, když hovořil o zoufalství. Já mm, za ty čtyři léta tady v parlamentu a, a, mm, mm tady na AFETu, a, a, když mi Žil de Kirchhofe říkal a, ještě před Brexitem a, mm, o tom, jak Brita, jak eh, eh, Unie eh, spolehá nejenom na, na to, ale hlavně na iniciativu pěti očí při sdílení zpravodajských poznatků. To přispívá k co nejbezpečnější Evropské unie. Ehm, musíme se na tohle opravdu zaměřit. Je to evropská obrana nebo obrana Evropské unie? Evropská unie se vší úctou se musí zabývat evropskou obranou a nejenom svými vlastními zájmy. Samozřejmě je tady na to eh, pan eh, Danžon, eh, přítel a kolega, i když je z odlišné frakce, mi připomíná nedostatek tedy dohody ty eh, dohody eh, které, mezi našimi zeměmi z roku 2010, eh, nebo také JAF e mezi, s našimi skandinávskými a baltickými kolegy. To určitě bude fungovat na bilaterální bázi, to funguje už dlouhá léta. Proč, proč by ne? Já si myslím, že tohle to bude jasné. A hovořím tady jako někdo, kdo dřív byl pro Evropu. Až do Maastrichtské smlouvy, kdy jsem si to rozmyslel a teď jsem tady údajně takový protievropan, protože nechceme eh, cizince, eh, tak já jsem já, eh, mm, já jsem manžel Irky a jsem vnuk Poláka a podívejte se neutralitu, na neutralitu Rakousko, Švédsko, takže prosím vás, uvědomme si, jaký to bude problém. Já opravdu musím připomínat čas, říká paní předsedající. Eh, tak eh, pan eh, Bond, to bylo tolik jednorázových výkřiků. Já vám připomínám to, co jste říkal. Přijde Brexit a jak pan Galer říká, členské státy se bude muset zabývat svojí vlastní skutečnou odpovědností a to je mnohem závažnější problém než ta neutralita, o které jste pohovořil. Děkuji, pan Danžan. Jenom stručně nebudu opakovat to, co už jsem říkal. Já jsem to myslel tak, že období post Brexitu eh, můžeme chápat bez eh, nějakého eh, dramatu. Myslím, že vzájemně chápeme, že tu máme vzájemné zájmy a máme velkou flexibilitu a můžeme jednat pragmaticky, abychom úspěšně vyřešili Brexit v oblasti obrany. A trochu ironicky pár britských pozicí mě trochu vedou k úsměvu mnoho britských přátel nám teď říká, a ah, to nevíte, o co přijdete eh, v bezpečnosti a v obraně kvůli Brexitu. Ano, my to nevíme, protože Britové doposud neřekli eh, to všechno, co by mohli eh, přinášet do této oblasti. Ano, je tu spoustu různých příspěvků a, a to ke společné bezpečnostní obrané politice. A tam je spoustu různých příspěvků, ne? No statisticky, Mm, já jsem například nedávno hovořil eh, s britskou ministriní. Představte si, jak by Evropská unie mohla přinést něco eh, podstatného bez královského námořnictva. Ano, eh, to je pravda ale žádná britská loď se nikdy neúčastnila například u Somálska eh, těch eh, protipirátských hlídek. Ale je to trochu paradox, který teď sledujeme. Eh, v absolutních měřících ano, britská obrana má jedním z největších systémů v Evropě. To je pravda. Ale co se týče efektivního příspěvku k evropským politikám, je ten jejich příspěvek, ta jejich účast mnohem nižší. Vy říkáte, ano, vy nevíte, o co přicházíte. No ale ono zase není pravda, že byste tolik přispívali do posud. Jistě, že zde zůstanou silné eh, bilaterální vztahy, eh, konkrétně mezi eh, Británií a Francií. To je naprostá pravda, to, co říkal kolega. Největší operace, ve které se Evropa pane účastní, je ne evropská, je v Sahelu 40 eh, tisíc eh, eh, francouzů, další jsou Němci a další. Britský příspěvek, tři chemici To je důležité, ale eh, pomyslete na to, že je to největší operace, které se účastní eh, eh, evropské státy, tak k tomu přispívají Britové třemi helikoptery. Děkuji. My už tady nemáme moc čas, takže jenom telegraficky. Já se mluvám a potom uzavřu seznam řečníku. Omlouvám se, musím také omluvit eh, našim řečníkům reagovat. Já jsem eh, chtěl jenom eh, potrhnout jednu věc. Když se podíváte na Unii a na Velkou Británii, tak je zjevné, že občané očekávají od Unie, že převezme větší odpovědnost za jejich bezpečnost. To se tady děje. A otázkou je, jestli v zájmu eh, Unie a jednotlivých zemí je eh, spolupráce eh, s Británií nebo ne. A já si myslím, že ano. A prosím, zkusme se zamyslet nad tím celých katalogem různých forem spolupráce a společných aktivit, spravodajské středisko, Galileo a tak dále. Eh, mm, ideologie nám bezpečnost nezajistí, takže zabýváme se konkrétní spoluprací. Dobrá, mm, děkuji. Mm. Já se omlouvám, omlouvám, ehm, teď eh, dostává slovo na minutu a půl pan eh, Santo Pietro. Aby zareagoval na všechno, co tady slyšel. A potom ehm, naši další řečníci. Merci, madame la présidente. Malheureusement, la... Děkuji vám. Bohužel eh, většina poslanců, kteří kritizovali moji eh, studii, už odešla, ale děkuji panu Danžanovi, že zůstal. Eh, ano, ty kritiky byly pertinentní. Víte, neměli jsme mezivládní dimenzi klás proti integracionistické Nesmíme zapomínat na to, že když se rozhodneme, že povedeme obranou politiku v Evropské unii, a ne mimo Evropskou unii, tak tomu musí mít nějaký důvod. A ten důvod spočívá v tom, že to je politický eh, eh, důvod tohoto projektu, který musí být součástí, třeba ne teď, ale v budoucnosti širšího projektu, jímž je Evropská unie a to je projekt evropské integrace. Já teď neříkám za to, aby federalistický nebo jiný projekt, ale prostě je to součástí toho projektu Evropské unie, není to mimo. A proto eh, společná bezpečnostní obraná politika musí být touto součástí. A Evropská unie potřebuje tedy obranou politiku. Děkuji, bohužel musíme uzavřít čas na příspěvky, eh, říká paní předsedkyně. A paní, eh, nyní bych chtěla říci našim hostům, že bude zapotřebí ještě jednou se setkat. Přávám slovo našim hostům velice stručně. Je velice oprávněné pro EU hájit své vlastní bezpečnostní zájmy a to ve zhoršujícím se bezpečnostním prostředí. Evropská unie sama potřebuje mít své nástroje a vědět, jak eh, toto bude plnit. A Velká Británie se rozhodla, že odejde Eh, z Evropské unie není, musíme zjistit, jak můžeme spolupracovat s Velkou Británií, co možná nejvíce. Myslím, že musíme být pragmatičtí, zabývat se především tím, jaké máme bezpečnostní prostředí. EU eh, e chce zůstat relevantním bezpečnostním eh, aktérem, protože kolem nás jsou ještě možné další koalice, které se využívají tedy k řešení bezpečnostních hrozeb. Nicméně musíme být tedy pragmatičtí a e, dosáhnout toho, že Velká Británie bude součástí této činnosti, co možná nejvíce. Děkuji, pane řediteli Bonde, máte slovo. Děkuji. Naprosto uznávám to, co řekl pan Danžan ohledně omezené e, míře e, Velké Británie k misím Eh, společné bezpečnosti obrané politiky. Eh, ještě probíhají určité věci tak trochu za scénou, ale ano, bylo by vhodnější, kdybychom byli udělali více. ironické, když teď si přejeme udělat více, zrovna teď, když už s, eh, máme nakročeno k odchodu. K tomu, co řekl pan Karl, ano, jsou to různé způsoby, jak Velká Británie se může účastnit evropské obrany ale myslí, že tímto stěžujeme eh, žádoucí eh, spolupráci, když odcházíme. A proto bude ještě důležitější ten vztah mezi EU a NATO. Eh, hrozby jsou velice komplikované a Eh, nejsou ehm, eh, úplně v těch škatulkách, kterými se zabývala EU a na to eh, v minulosti. Děkuji vám mnohokrát, kolegové, děkuji také mnohokrát našim hostům, našim expertům. Chci vám připomenout, že teď musíme přejít do zasedacího sálu 3E2 na strategický dialog s paní Mogherini a Poté se sejdeme opět zde v 11 hodin eh, s generálplukovníkem eh, Ludvíkem Lejnosem, eh, který vede službu kybernetické a spravodajské oblasti.